Zítra začínáme 9. Ehm, pro, hm, zápis je k dispozici na evropských stránkách. Děkuji všem. Ehm, pan předseda děkuji i tlumečníkům.